Mesdames, Messieurs, chers collègues. Dámy a pánové, přeji vám krásný večer a vítám vás na ustavujícím eh, zasedání po výboru pro bezpečnost a obranu. Blahopřeji zvoleným kolegům, také těm, kteří byli zvoleni opětovně do tohoto podvýboru který ale v žádném případě není nějakým druhořadým výborem, protože má důležité portfolio. A byť eh, společná obrana dosud neexistuje, v zásadě prostřednictvím různých eh, společných eh, operací v praxi existuje. A doufám, že tomu bude i v budoucnosti. Takže prohlašuji toto jednání za zahájené. Dnes eh, ustavíme byro tohoto výboru, to znamená předsedy, předsedu a místopředsedy. Já sám se tedy ujmu postupu pro volbu předsedy našeho podvýboru. Ještě zmíním jména náhradníků, kteří budou nahrazovat při hlasování nebo při volbě členy řádné. Máme zde tedy pana Bovčaruka za EPP, pana Beleta a pana McAllistera. Kvorum, tedy 8 poslanců je dosaženo. A nyní tedy vyzývám zástupce politických stran, aby představili své kandidáty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já musím říci, že jsme byli velice spokojeni s tím, jak vy jste vedl v uplynulém období tento podvýbor. Chceme vám za to poděkovat a za evropské konzervativce a reformisty bychom chtěli navrhnout paní Anu Fotigu jako za předsedkyni tohoto podvýboru. Paní Fotiga je bývalou velice významnou členkou polského parlamentu rovněž eh, zastávala důležité ústavní funkce a také byla po celou řadu let eh, ministriní zahraničí Polska. Má tedy bohaté zkušenosti, které mohou být pro tuto její roli jakožto předsedkyně podvýboru velkým přínosem. Děkuji. Děkuji, paní eh, Fotigo. Souhlasíte s vaší kandidaturou? Ano, kandidaturu přijímám. Paní Fotiga je řádnou členkou tohoto podvýboru. Rovněž řádně vyplnila prohlášení o finančních zájmech a proto může být na tuto pozici zvolena. Máme ještě nějaké další kandidáty? Paní Ana Gomez, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych vás také chtěla pozdravit a poděkovat vám za to, jak jste výborně vedl tento důležitý podvýbor. Já bych chtěla sama za sebe předložit svou vlastní kandidaturu, tedy v žádném případě nechci spochybňovat kvality paní Fotigy. Myslím si ale, že její politická skupina vždy jasně dávala najevo určité e, postoje, které spochybňují to, že Evropská unie potřebuje mít společnou obranou a bezpečnostní politiku. A pokud e, tomu tak skutečně je, tak si myslím, že by paní Fotiga v žádném případě nebyla vhodnou předsedkyní tohoto podvýboru. Já jsem členkou toho tohoto podvýboru od okamžiku jeho ustavení v roce 2004 a velice dobře znám, kolik práce dalo členům podvýboru vybudovat jeho kredibilitu, jak za předchozího předsedy, tak za vašeho předsednictví. Možná nám k tomu paní Fotiga bude chtít eh, něco říci. Nicméně pokud paní Fotiga eh, sdílí stejné názory jako její kolega pan Van Orden, který ji navrhoval, který eh, vždy koherent, velice koherentně zastával pozici protichůdnou budování společné bezpečnostní a obrané politiky, pokud tedy paní Fotiga zastává stejné názory, tak v okamžiku, kdy v je bezpečnostní a obraná politika tak důležitá vzhledem ke krizím, které se odehrávají nedaleko našich hranic. Takže bylo by dobré, aby nám paní Fotiga řekla, zda zastává stejné názory jako pan Or- Van Orden, který ji předložil, a já tedy předkládám i svou kandidaturu. Já bych k tomu chtěl říci dvě věci. K té prezentaci kandidátů ty je možno navrhovat buď za politické skupiny, a nebo může být kandidát navržen minimálně dvěma členy, protože pět pro, je třeba 5% členů a u nás to jsou tedy dva členové. A ještě k tomu politickému aspektu chci znovu předat slovo panu Van Ordenovi za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já chci tedy eh, říci, že my paní Fotigu navrhujeme jako skupina, nikoli pouze já. Za druhé jsme na půdě Evropského parlamentu, který je demokratickým parlamentem, zastupuje celou řadu národů a politických eh, názorů a tyto názory by měly být řádně zastoupeny. A za třetí, nominace jsou prováděny podle Dontova systému který zajišťuje to, že zájmy malých skupin a zemí jsou dostatečně brány v úvahu. A já si myslím, že by bylo velice nebezpečné, pokud bychom se měli vydat jiným směrem. Nyní paní Fotiga chce něco říci. Takže, paní Fotigo, máte slovo. Thank you, chair. Uh, madam. Děkuji mnohokrát. Já chci říct, že zde zastupuji Polsko. To je můj volební obvod. A také jsem vedla při vyjednávání o Lisabonské smlouvě polskou delegaci při mezivládním vyjednávání a znám článek 42, který eh, zakládá politiku společné bezpečnosti a obrany. Proto já chci pracovat a vyjadřovat se sama za sebe, jak podle litery, tak podle ducha tohoto, zá, tohoto článku, který hovoří o společné obrané a bezpečnostní politice. A také se tam eh, hovoří o tom, že to nesmí být na úkor zájmu členských států, kteří eh, zastávají, respektive kteří jsou členy jiných aliancí, například eh, NATO. My, jakožto bývalá komunistická země, si velice vážíme našeho členství a spojenectví v NATO a já si stojím za to, co jsme vyjednali, co bylo ratifikováno polským parlamentem, podepsáno polským eh, prezidentem a stalo se v naší zemi zákonem, ve který věřím a který mne zavazuje. Přesto bych eh, ale eh, nechtěla, aby v, ve velice turbulentním eh, regionu, ve kterém jeho součástí je i má země, eh, byla politika NATO, ta, která by nahradila obranou politiku Evropské unie. Pan Pašku. Děkuji mnohokrát. Ještě jedna procedurální věc. Já bych byl tady tím jedním poslancem, který je potřeba k podpoře kandidatury paní Gomeš, ale já chci říci, že zde nejde o nějaké osobní postoje. Jde o to, že jde o příslušnost k Evropské unii. Pokud eh, ve výboru, který, nebo podvýboru, který je vytvořen k tomu, aby podporoval společnou obranu a bezpečnostní eh, politiku, pokud bychom tedy chtěli tuto politiku zrušit eh, a nahradit ji politikou NATO. A já nejsem odpůrcem NATO. Já jsem jakožto rumunský ministr zahraničí eh, vyjednával vstup Rumunska do NATO. Takže celkově si domnívám, že se musí eh, evropská bezpečnostní politika a NATO doplňovat. Vážení kolegové, máme pět let na to, abychom vedli diskuse v našem podvýboru, eh, takže eh, to můžeme eh, dále rozvíjet potom v řádných diskuzích výboru. Já teď, pokud jde o vlastní postup v našich volbách, bych řekl toto. Budeme buď Eh, hlasovat aklamací, pokud je paní Fotiga jedinou kandidátkou, nebo budeme hlasovat v tajném hlasování hlasovací kartičkou, pokud paní Gomez eh, trvá na své kandidatuře. Ano, trvá na své kandidatuře. Budeme tedy hlasovat eh, v tajném hlasování. Prosím, připravte si všichni své elektronické kartičky na hlasování. Kandidatura paní Gomeš byla předložena a byla podpořena více než dvěma e, členy našeho podvýboru, takže její kandidatura je e, oprávněná. Paní Gomez sama je také řádnou členkou našeho podvýboru, vyplnila prohlášení o finančních zájmech, je tedy její kandidatura oprávněná. Budeme hlasovat e, tajně, elektronicky a já připomínám, že Eh, máme tedy ty dvě tlačítka plus a minus, zelené a červené. Plus zelené tlačítko eh, bude paní Fotiga, je to tedy abecedně zvolena. Paní Fotiga je značka plus a značka minus, čili červená značka, je pro paní Gomez. Zmáčkněte tedy to tlačítko, které chcete. Je to jasné, které tlačítko znamená co? Pokud ano, zahajuji hlasování. Dvě osoby jsou tady navíc. Máme tady dvě kartičky navíc. Hlasují pouze řádní členové. Ukazuje se nám tady, že jsou tady dva, dvě, dvě kartičky navíc. Tak ještě jedna kartička navíc. Jedna osoba hlasuje navíc. Já nejsem schopen říci, kdo to je. Já jenom chci eh, připomenout, že EPP má 9 hlasů, SAD 8 hlasů, ECR 3 hlasy, ALDE 3 hlasy, GUE 2 hlasy, Zelení 2 hlasy, EFDD 2 hlasy a nezařazení 1 hlas. A nám se tady stále ukazuje, že je tady jeden hlas nad počet. Prosím, ten, kdo nemá hlasovat, eh, vytáhněte kartičku ze systému. Tak teď je to v pořádku. Teď už je to v pořádku. Ne, ne, zase 32. Tak prosím, každá eh, politická skupina se dohodne, kdo hlasuje. Už je tady 30 hlasů, tak je to v pořádku. 30 hlasů, zahajujeme hlasování, hlasuje celkem 30 lidí. Všichni už hlasovali? Ukončíme hlasování? No, teď tam zase skočilo 31 hlasů, tak to je opravdu složité. No, ještě, že nás není 250. Já znovu zahajuji hlasování zelená paní Fotiga, červená paní Gomez. A stále máme 31 kartiček zastečených do hlasovacího zařízení. EPP v pořádku, včetně mě. SAD 8 hlasů, je to tak v pořádku? Pořádku. Teď je 30 hlasů. Tak teď končíme hlasování. A výsledek? 15 pro paní Fotegu a 8 pro paní Gomez. Většina to je 15, takže paní Fotega je tímto zvolena a já ji hned přenechám předsednické místo.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 is so it's okay. Mm-hmm. I would like to, to thank this. Chtěla bych poděkovat podvýboru pro obranu a bezpečnost za to, že mě zvolili na toto čestné místo předsedy. Chci poděkovat předchozímu předsedovi za jeho vynikající práci a rozhodně se zavazují, že využijí jeho zkušeností, stejně tak jako využijí zkušeností sekretariátu při své nadcházející práci. A nyní dovolte, abych pokračovala a přešla k bodu dvě na našem programu. Budeme volit místo předsedy našeho podvýboru. usnašení schopní jsme, jak je řečeno, a um, stejní náhradníci uh, pro řádné členy platí při hlasování i nadále. A já bych nyní chtěla dát slovo zástupcům politických skupin, kteří budou navrhovat kandidáty na místo prvního místo předsedu. Pan Kellen. Děkuji vám mnohokrát a blahopřeji, paní předsedkyně. Jménem frakce EPP bych chtěl předložit eh, na prvního místo předsedu kandidaturu Michaila Boilera, svého kolegu, za jeho velkou zkušenost v oblasti bezpečnosti a Eh, obrany jako dlouholetý koordinátor prokázal, že dokáže spolupracovat a také dosahovat kompromisních řešení. Děkuji. Děkuji vám. Je tato kandidatura přijata navrženým kandidátem? Ano. Děkuji. a prohlášení o finančních zájmech bylo také předloženo. A je tady návrh ze strany frakce, čili navrhuji, abychom překročili k volbě prvního místo předsedy aklamací. Děkuji. A tím jsme zvolili prvního předsedu. Prosím, pojďte sem za předsednický stůl. A nyní? A nyní eh, druhý místo předseda. Je tady také eh, návrh frakce. Můžete prosím eh, uvést kandidaturu pana Štětiny. Pana Kelanena, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, takže ještě jednou jménem frakce EPP eh, bychom chtěli navrhnout na kandidaturu druhého místo předsedu našeho kolegu Jaromíra Štětinu, který je tady. Pane Štětino, přijímáte tuto kandidaturu? Děkuji vám. A prohlášení o finančních zájmech bylo náležitě předloženo, takže navrhuji, abychom e, zvolili druhého místo předsedu také aklamací. Děkuji a pan Štětina byl tímto zvolen. Jako druhý místo předseda našeho podvýboru, pojďte prosím sem e, za předsednický stůl. Now, please, uh... A nyní, prosím SAD, předloží kandidaturu na místo třetího místo předsedy. Paní předsedkyně, mám to potěšení, že vám nabízím eh, kandidaturu našeho kolegu pana Kána, eh, který je velmi zběhlý v těchto záležitostech, zejména v záležitostech obrany. Děkuji vám. A prohlášení o finančních um, zájmech bylo předloženo. Pane Káne, přijímáte kandidaturu? Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám také. A Můžeme prosím také přikročit k volbě aklamací. Nikdo jiný nekandiduje. Děkuji. A poslední eh, čtvrtý kandidát na čtvrtého místo předsedu eh, je eh, z frakce GUE. Prosím, můžete předložit svého kandidáta. Děkuji. Jménem GUE NL chceme eh, navrhnout Sabin Lusing. Od roku 2009 je poslankyní, je pracovala v AFETu, v SEDE e a také v minulém volebním období velmi aktivně pracovala. Byla eh, znovu zvolena jako koordinátorka v SEDE e v předchozím období eh, za v naši frakce, také velice aktivně pracovala. Je to velká odbornice na otázky obrany a bezpečnosti. Proto jménem naší frakce chceme právě ji navrhnout na místo čtvrtého předsedy. Je prosím eh, přijata tato kandidatura? Ano. Prohlášení o finančních zájmech bylo předloženo parlamentu a tím pádem můžeme přikročit k volbě eh, čtvrté místo předsedkyně aklamací. Děkuji. A prosím, pojďte sem za předsednický stůl. Děkuji. A nyní přejdeme k bodu 3 na pořadu jednání. Byl bych e, ráda, abychom si odsouhlasili harmonogram příštích zasedání do konce tohoto roku. Do prosince tedy. První zasedání by mělo proběhnout 11. září. Ráda bych připomněla, že to už bude po prázdninách. A určitě do té doby doběhne, eh, dojde k důležitým událostem. Je to takové důležité období protože proběhne eh, příprava na příští eh, summit NATO, který se bude konat v září v Walesu. Takže pravděpodobně bude mít hodně práce. Ráda bych také mm, pozvala eh, mm, členy rozšířeného předsednictva, mm, aby ve Štrasburku se sešli a projednali důležité věci související s prací podvýboru. Souhlasíte-li tedy s tímto návrhem a neuslyším eh, žádné námitky, tak eh, budeme eh, považovat ten harmonogram za schválený. Dobrá do eh, bodu různé nic nemáme a tímto tedy uzavírám eh, naše zasedání a ještě jednou vám mnohokrát eh, děkuji. A děkuji vám také za volbu členů předsednictva.